předána výboru pro právní záležitosti. Politické skupiny PPE a DA a eh, GUE předložily své žádosti na nominaci ve výborech a parlamentních delegacích. Eh, seznam těchto nominací bude zveřejněn eh, v zápisu tohoto zasedání. Pokud nikdo nevysloví námitku, pak tyto nominace budou přijaty. Výbor pro ústavní záležitosti žádá o výklad článku 191 odstavec 1